Good afternoon. Krásné odpoledne, drazí kolegové. Začnu s nejdůležitějšími připomínkami předsedy. Vítejte zpět po prázdninách. Doufám, že jste všichni velice dobře zotaveni a připraveni na dnešní zasedání. Eh, program dnešního zasedání jste dostali 3. srpna a máte jich ve vašich podkladech pro schůzi. V případě potřeby tato schůze bude webstreamována a Jenom mi dovolte, abych řekla, že budeme elektronicky hlasovat, takže se prosím ubezpečete, že po slyšení těch tří kandidátů do účetního soudního dvora budete hlasovat s elektronickými kartkami. Hmm, E, zápis ze 4. července a z 13. a 14. července je, zveři, je na webových stránkách. E, nedojde-li ke znesení nějakých námitek do konce zasedání, tento protokol bude považován, tento zápis bude považován za schválený. Protože máme dnes mnoho práce, máme velice nabitý program, Dovolte mi, abych přímo eh, přistoupila k částečné obměně členů účetního dvora. A eh, velice mě těší, že mezi námi můžeme přivítat pana Lazaru. Eh, vždycky, když vás vidím, myslím na udělování absolutoria, ale my tu dnes nejsme pro udělování absolutoria, nejbrž scházíme se tu proto, že je třeba hovořit o obnově vašeho mandátu. A proto nejprve dovolte, abych dala slovo našemu zpravodaji Ingovi Šoltesovi a potom, prosím pěkně, kolegové, budete-li mít nějaké otázky, hlaste se a já budu sestavovat seznam. Prosím pěkně, pane kolego. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Takže vracíme se po letní přestávce a také za sebe, když vidím pana Lazaru mezi námi. Eh, vždycky myslím hlavně taky na veřejné zakázky, jakým způsobem můžeme zlepšit účetní eh, dvůr tak, aby se stal efektivnější institucí. Eh, dovolíte-li, představím nyní našeho kandidáta. No, nic nového o něm nemohu říci. Je členem Evropského eh, soudu auditoru od roku 2010. Eh, byl eh, v Kypru od roku 2008 do roku 2010 předsedou účetního dvora na Kypru. Byl rovněž předsedou mezinárodního oddělení od roku 2001, pardon, 1999 v odpovídajících funkcích Jistě si můžete přečíst veškeré detaily, eh, máte je ve svých podkladech. Poté, co jsme se podívali na jeho životopis, eh, a známe dobře jeho práci jako člena účetního dvora, můžeme konstatovat, že nemáme žádné obavy týkající se nezávislosti Eh, velice dobře. Spolupracujeme s jeho senátem už několik let, takže upřednostním raději, eh, že dám hned slovo panu Lazarovi, aby nás seznámil s jeho vizemi, co se týče budoucnosti této instituce. Děkuji vám. Vážená paní předsedkyni, milí pane zpravodaj, já budu hovořit řecky v tom úvodním projevu a následně budu odpovídat na dotazy anglicky. Vážená paní předsedkyně, vážený pane zpravodaji, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Kyperská vláda mě navrhla jako kandidáta a je pro mě velké úctí, že před vámi mohu hovořit a požádat vás o podporu, co by člen Evropského účetního dvora. Mezi lety 2010 a 2014 jsem působil v Senátu 1 a následně v Senátu 2. Oba senáty se zabývají výdaji v rámci sdílené zprávy. Zodpovídal jsem za zvláštní zprávy týkající se výkonnostních auditů a také jsem byl zástupcem za oba senáty eh, v senátu C EAD. Eh, v únoru roku 2014 jsem převzal zodpovědnost za eh, prohlášení o důvěryhodnosti účtů Evropské unie a zároveň tedy pracuji na nejrůznějších úkolech, které se týkají výroční zprávy, konzistentnosti a dodržování metodiky auditu. Tlumočníci si bohužel stěžují na rychlost projevu. Kromě toho zodpovídám ta, za úkoly, které jsou s tím vším spojeny v pozadí. Zodpovídám za ty kapitoly eh, výroční zprávy, které se týkají především zprávy finančních prostředků. Zpráva v účetním dvoře pro mě představuje velkou výzvu a zároveň Eh, mě naplňuje uspokojením. Díky své práci se mi podařilo velmi těsně spolupracovat jak s vaším výborem, tak s mnoha dalšími zúčastněnými stranami. Ehm, podařilo se nám často vést výměnu názorů, snažili jsme se zohledňovat zájmy zúčastněných stran, pokud jde o plánování auditu a také jsme se eh, snažili zohledňovat informace týkající se jednotlivých zemí. Budeme se snažit koncipovat výroční zprávy tak, aby je mohly aby mohly pro zúčastněné strany představovat přidanou hodnotu. Další úkol spočívá v tom, že se chceme s komisí domluvit na tom, že budeme kvantifikovat chybovost v oblasti veřejných zakázek a e, kromě toho je důležité, Eh, abychom měli společné chápání té věci. Byť nebudeme všechno vidět úplně stejně. Eh, tady hm, Tedy záleží na spolupráci s Evropskou komisí. V této souvislosti jde především o to, abychom dosáhli našeho cíle, a sice toho, aby výroční zpráva za rok 2015 byla zveřejněna co možná nejdříve, měsíc dříve, než tomu bylo v minulosti. Eh, moje práce se mi líbí. Líbí se mi to, co dělám jak z technického hlediska, tak eh, také oceňuji práci s kolegy a spolupráci s vámi, se členy vašeho výboru. Jsem velmi rád, že tady můžeme hm, spolupracovat na eh, těchto výročních zprávách. Byl jsem rád, že se mi během eh, mé práce v účetním dvoře podařilo nazbírat cené zkušenosti Nazbíral jsem také zkušenost s vypracováváním v oblasti rozpočtové politiky a udělování absolutoria. Už jsem hovořil o tom, že jsem byl zpravodaj, eh, pokud jde o nařízení o EFSI, to pro mě bylo také důležité. A kromě toho bych rád řekl, že mám pocit, že moje práce je respektována. Evropský účetní dvůr byl počátkem června Eh, restrukturalizován. Senát SEAT se stal pátým senátem, to znamená, že část práce eh, tohoto senátu eh, byla sloučena s prací senátu 4. Já osobně jsem byl vybrán, abych co by člen správní rady pracoval na tomto poli. Právě Senát EAD je důležitý při vypracovávání výroční zprávy, to znamená, že z toho vyplývají i e, zvláštní specifické úkoly e, týkající se výroční zprávy jsem také zpravodajem, pokud jde o e, zvláštní zprávu, která se má zveřejnit v listopadu a která se týká způsobu řízení Evropské komise. Souvisí to eh, s návrhy komise, které se týkají finančního nařízení. To všechno jsou tedy plody naší práce, mé osobní práce, nicméně nic z toho by se mi nepodařilo, pokud by mě v tom nepodporovali eh, moji kolegové, to znamená můj tým, kolegové v účetním dvoře. Eh, nedokázal bych to ani bez podpory své ženy a své rodiny, to znamená, že bych rád poděkoval i jim. Evropská unie se v tuto chvíli nachází ve velmi obtížné situaci, to znamená, že musí čelit velkým výzvám a znamená to, že musíme vynaložit velkou snahu, a to i pokud jde o zprávu finančních prostředků, tak abychom dosáhli politických cílů, které jsme si přece vzali a abychom tak mohli dosáhnout zlepšení života našich občanů. Musíme se snažit učinit všechno pro to, aby byla dodržována pravidla a veškerá nařízení. Musíme se postarat o to, aby finanční zpráva fungovala řádným způsobem. A já, co by auditor, člen účetního dvora, jsem zastáncem nezávislosti, jsem zavázán nezávislosti. Chci postupovat konstruktivně, spravedlivě, chci být kritický tehdy, pokud eh, to bude mít důvod, ale naopak chci, eh, být, eh, chci, chci tady děkovat a podporovat, pokud to bude potřeba. Děkuji. Evcharisto. Děkujeme. Omlouvám se tlumočníkům, ale myslím, že se to podařilo přetlumočit. Aspoň české tlumočení bylo vynikající, podle mého názoru. A nyní první na seznamu pro otázky je kolegyně Ayala Sanders, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych srdečně poděkovala. Já také přeji všem kolegům, kolegyním i zástupcům komise, sekretariátu, všem, kteří nás doprovázejí při naší práci. Hodně sil do naší práce. Doufám, že všichni se zotavili dobře a vrátili se s obnovenou silou, eh, protože budeme tuto sílu potřebovat v tomto období. Eh, máme před sebou velice důležitou práci a s tím také souvisí částečná obnova členů Evropského účetního dvora, jak pana Lazar Lazaru a tak ostatních. Pana Lazaru tu chci přivítat. Vy už jste poukázal na to, že jsme velice úzce spolupracovali, jak ve snadných, tak v obtížných okamžicích, jenom když jsme hovořili o každoročních výročních zprávách a o e, možném výhledu do budoucna. Vy jste byl vždy velice konstruktivní e, a poskytoval jste možnost, abychom hledali nové cesty a nejenom zůstávali v zajetých kolejích. Dovolte, aby už jste na to jasně poukázal, že Evropský účetní dvůr zohlednil naše diskuse, abychom, aby se více přiblížil ve svém programování tomu, co se nazývá Evropskou agendou dvou velkých institucí, pardon, tří Evropské rady, Evropské komise, Evropského parlamentu. A ráda bych ho zeptala, zda si dokáže představit, jakým způsobem by to ještě šlo více přiblížit, ani, přiblížit, aniž by Evropský účetní dvůr ztratil svou nezávislost, abychom tedy následovali tento zájem. A eh, druhá věc, reforma, ke které došlo na Evropském účetním dvoře, aby došlo k většímu přiblížení, co se týče hodnot hodnocení výsledků implementace rozpočtu eh, bych se ráda zeptala, zda se domníváte, že účetní dvůr dnes, tak jak je reformovaný a organizovaný, má dostatečnou kapacitu pro to, aby zpracovával a čelil těm zprávám o výsledcích, eh, které musí být skutečně nestranné. Aby to byly zprávy, které nebudou kopírovat politiku nějakého určitého člena, aby tyto zprávy byly skutečně nestranné, eh, protože eh, se musíme soustředit na implementaci rozpočtových předpisů, ale chci se zeptat, zda tedy reformovaný Evropský účetní dvůr je schopen tomuto dostat v naprosté nestranosti. Eh, třetí věc, co se týče výročních zpráv, se nacházíme v kritickém okamžiku, kdy eh, z jedné strany se zdá být velice obtížné opustit to, co jsme měli do posud eh, jako jeden z pilířů udělování každoročního, každoročního udělování rozpočtu a pardon, udělování absolutoria v souvislosti s těmi obrovskými tématy, jako například migrační krize, obraná a bezpečnostní politika. Pravdou je, že musíme tak trochu změnit způsob, jakým budeme informovat o výročních zprávách. Jinými slovy chci říci, veřejnost a občané Evropské unie si nemohou pořád myslet, že evropský rozpočet je absolutní katastrofa, že se tady vůbec nic nedělá, zatímco realita je jiná. Podívejme se, jak se čerpají prostředky z fondu. Samozřejmě někdy tady je nedostatečné čerpání kapacit, někdy dochází ke spoždění spoždění, ale zůstáváme oblastí, kde dochází k rozvoji, kde se hájí lidská práva, eh, kde je velká kvalita sociálního rozměru, eh, ale eh, většina lidí si to, to nemá tak přímo na očích, si to neuvědomuje a proto si myslím, že tady je třeba pracovat průkopnícky. Děkuji vám. Děkuji, pane Lazarove, prosím. Thank you, Velmi děkuji, paní Ayla Sender. A děkuji vám za vaše laskavá slova, která jste pronesla ve svém úvodu. Máte pravdu, Evropský účetní dvůr, co by externí auditor EU, na základě svých zpráv dosahuje toho a snaží se o to, aby se zodpovědnost na evropské úrovni neustále zlepšovala. Máte pravdu v tom, že jsme v poslední výroční zprávě zaznamenali, že se nedostatečně soustředíme na výkonnost, že ty operační programy a dohody na úrovni členských států podepsané s komisí nejsou dostatečně zaměřeny na výkonnost v rámci programu Evropa 2020. Kromě toho jsme zdůraznili, že jsme zaznamenali nedostatečné soustředění na eh, výkonnost a vyzýváme komisi k tomu, aby tedy kulturu na evropské úrovni změnila, aby ta kultura se změnila také na úrovni členských států, abychom se mohli více soustředit na výkonnost. Právě proto je tomu tak, že účetní dvůr a já osobně se neustále snažíme o pravidelnou výměnu názorů se všemi zúčastněnými stranami a především s výborem pro rozpočtovou kontrolu, tak abychom mohli zohlednit vaše zájmy, vaše obavy a abychom to mohli začlenit do plánování auditu. V posledku je to tak, že naše zdroje jsou omezené a že musíme stanovit jednoznačné priority, pokud jde o naše úkoly. Tak to tedy fungujeme. Snažíme se nevytvářet pouze výroční zprávu, ale také ty zprávy zvláštní. Chceme aby to mělo vyšší přidanou hodnotu pro zúčastněné strany, především pro parlament a pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, tak aby to tedy bylo více relevantní, více aktuální, aby ty zprávy vydávaly, byly vydávány dříve a aby tedy řešily otázky, které jsou důležité pro eh, vás, pro evropské občany. Zabývali jsme se i otázkou, jak Eh, jestli tady musíme nově koncipovat to, co zveřejňujeme ve výroční zprávě. Jak už jsem řekl, my jsme se tedy snažili při koncipování té výroční zprávy zohlednit zájmy všech zúčastněných stran a evropských občanů. Prostřednictvím svých zpráv a především prostřednictvím té výroční zprávy se snažíme především o jednu věc. Snažíme se o to, abychom poskytli informace, které budou správné, relevantní a které budou těm, kdo eh, provádí kontrolní úkoly, dodány včas. Tak díky tomu tedy může dojít ke zlepšení finanční zprávy v celé EU. Děkuji vám. Děkuji. Nyní Petri Sarvama, prosím. Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pane Lazaroe. Rád bych využil této příležitosti, abych řekl, že bylo velice příjemné pracovat s vámi ty poslední roky. Vy jste velice eh, vstřícný v mnoha aspektech a v mnoha ohledech ve vaší spolupráci s tímto výborem. Mám dvě velice stručné otázky. Za prvé, jakým způsobem by mělo fungovat eh, podávání zpráv podle specifik jednotlivých eh, zemí, takzvané country-to-country reporting. A za druhé, je, jelikož jste byl odpovědný za jednu iniciativu ve výroční zprávě před několika lety, Eh, v oblasti zemědělství a soudržnosti dostali jsme velice zajímavý přehled o výdajích 2007 až 2013 a také eh, v roce 2014 eh, takový vhled do specifiky geografického postavení jednotlivých států a do specifických zpráv podle jednotlivých států. A já bych se rád zeptal, jakým způsobem by tato iniciativa mohla být podle vašeho pohledu dále rozvíjena? Děkuji. Děkuji, pane Lazarové, prosím. Děkuji vám za vaši otázku. Děkuji rovněž za vaše milá slova. Eh, specifická informace podle jednotlivých států je téma, které podle mého názoru je nesmírně významné i zde v parlamentu. Já osobně um, upřednostňuji nazývat to spíše zeměpisním vhledem. A rád bych to zahrnul do nového finančního řízení v kontextu eh, jmenování těch, kteří způsobili nějaké chyby. Ehm, a můžeme tímto způsobem dávat dobré příklady, dobrou praxi, osvědčenou praxi, osvědčené postupy, ale zároveň můžeme také dávat příklady nesprávného mm, chování. To je to, co vlastně bylo implikováno tež v otázce paní Ayali Sanders. My jsme podnikli kroky, Eh, proto, abychom zlepšovali eh, právě eh, toto zohlednění specifických geografických momentů v jednotlivých státech ve zprávě z roku 2007 až 2013, zejména v přílohách. Tady byla kapitola 1 výroční zprávy týkající se častosti objevených chyb či frekvence objevovaných chyb. Ale je třeba abychom jasně řekli, že náš mandát nám neumožňuje jmenovat členské státy. Toto uznal také výbor pro rozpočtovou kontrolu ale je tady pravidlo pro zlepšování zeměpisně, pardon, specifických informací podle jednotlivých zemí. Měli bychom se zaměřit také na kontrolní a dohlížecí roli komise takovým způsobem, abychom mohli povzbudit komisi pro získávání spolehlivějších informací ze členských států. Takovým způsobem, abychom mohli více zohlednit práci komise z různých pohledů. Komise má důležitou úlohu, protože poskytuje celou řadu informací, e, včetně e, toho geografického či zeměpisného vhledu, ale zatím to ještě nestačí. Čili my se domníváme, že by bylo třeba, aby e, komise také mohla zaručit spolehlivé informace. Budeme diskutovat o této záležitosti koncem září, kdy budeme mít eh, strategický seminář. Já velice podporuji tento aspekt zeměpisného vhledu, nebo říkala. A myslím si, že je to důležité, eh, zejména v souvislosti se strategickými diskusemi a v souvislosti s plánováním. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní pan zpravodaj, pan Šoltes je na mém seznamu, prosím pěkně. Ano, děkuji. Stále více kandidátů na pozici člena účetního dvora eh, se snaží zahrnovat do své práce i další otázky, jako je ekologie nebo etika. Eh, mělo by to být tedy součást toho auditu výkonnosti. Já bych se rád zeptal, kde eh, nebo jak tedy vidíte Eh, ty první zvláštní zprávy eh, vašeho účetního dvora, pokud jde o programy EU v oblasti eh, ekologie, etiky a tak dále. Kdy, kdy si myslíte, že by tady takovéto zprávy mohly vzniknout? Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji vám, pane Šoltesi. My jsme povinni prověřovat, že finanční zpráva probíhá řádným způsobem. To je definováno ve finančním nařízení. Eh, jsou to ty tři Ečka, to znamená ekologie, ekonomie a účinnost, efektivita. My jsme tedy naši auditovou práci provedli v souladu s mezinárodními účetními auditními standardy, eh, etickým kodexem a eh, v souladu se standardy auditu. Zároveň je to tak, že při své práci prověřujeme, jestli jsou dodržována ta 3E, to znamená ekologie, e, e, rovnost a etika. V této souvislosti jsme vydali celou řadu zvláštních zpráv, ve kterých jsme naznačili, a naznačili jsme to i eh, v dopise nebo v reakci na udělení absolutoria parlamentem, že jedna z těchto zpráv se týká eh, ekologické situace v, balském moři, v Pobaltí. Kromě toho jsme eh, vydali zvláštní zprávu o povodí Dunaje, o kvalitě vody Zvláštní zprávu jsme vydali také na téma je, rovnosti. Týká se to především výdajů z Evropského sociálního fondu. Já jsem byl dříve zpravodajem a, a zabýval jsem se efektivností úč, e, výdajů z Evropského sociálního fondu. Vydali jsme také zvláštní zprávu o účinnosti výdajů e, na profesní vzdělávání žen To znamená, že se všem těmto otázkám věnujeme během své práce a zaměřujeme se na ně také při vydávání těch zvláštních zpráv. A nyní pan Balčitis, co by poslední kolega, kterého mám na seznamu. Ano, děkuji paní předsedkyně. Lazaru byl jedním z nejaktivnějších členů účetního dvora. Během šesti let, kdy jste pracoval v účetním dvoře, jste vydal celou řadu zpráv, mimo jiné i o energetice a o dalších tématech, která tu již zazněla. Vy sám jste vznik těchto zpráv a také příslušných reform inicioval. To zároveň již bylo řečeno, že jste se stal děkanem pátého eh, senátu, který se zabývá zprávou finančních prostředků Evropské unie. Já jsem se vás ptal na tuto záležitost a doufám, že budete opětovně, opětovně potvrzen do své funkce, že budete tedy zvolen i v dalším období jsem přesvědčen o tom, že do budoucna budeme muset klást větší důraz na spolehlivost statistických údajů, které přichází od komise. To je totiž předmět naší práce, co by parlamentu, a také předmět práce účetního dvora. Rád bych se vás tedy zeptal, na co bychom se měli zvlášť soustředit v budoucnu které oblasti by tedy měly být zvláštním předmětem našeho zájmu, kde nejsou finanční zdroje používány řádným způsobem. Děkuji. Pane Lazaru, prosím, můžete odpovědět. Thank you, Mr. Palčitis, for the... Děkuji, pane Balčitis, za vaši otázku. Máte naprostou pravdu, že naším primárním cílem by mělo být to, abychom zajistili, že Evropská komise nám bude poskytovat spolehlivější údaje za členské státy. Komise tedy má zodpovědnost za provádění rozpočtu, ale stejně tak jsou za to zodpovědné i členské státy. To znamená, že i ty bychom měli pobízet, aby tak činili řádně, měli bychom je motivovat, tak abychom se mohli více spoléhat na údaje, které od nich dostaneme a na jejich práci. Zazněla otázka, na co bychom se měli soustředit do budoucna. Tak, aby prostředky vynaložené na evropské úrovni byly vynaloženy co možná nejefektivněji. Doposud tomu bylo tak, a my jsme to tak také eh, konstatovali ve výroční zprávě za rok 2014, že eh, šlo tedy o spolehlivost a míru absorpce v jednotlivých členských státech. Eh, ta kultura se zhoršovala, to se musí změnit. My jsme se zaměřovali na chybovost v minulých letech, v několika minulých letech ale možná, že jsme se nevěnovali těm, tomu skutečnému problému, protože skutečný problém spočívá eh, ve výdajích, které probíhají legálně a řádně, ale v posledku nevedou k žádným výsledkům a nemají žádný konkrétní dopad na život občanů. My jsme to zdůraznili v celé řadě zvláštních zpráv. Ta poslední zvláštní zpráva je toho dobrým příkladem. Je tam jednoznačný e, příklad ne, e, nedostatečného eh, zohledňování účinnosti a výkonnosti jde o infrastrukturu na letištích. Proto jsme tedy vyzvali komisi, aby se tomu věnovala. A Oni se tedy snaží zavést provádění rozpočtu na základě úkolů a také hodnocení rozpočtu na základě úkolů a myslím si, že eh, další finanční nařízení proto bude dobrou příležitostí, tak abychom se tedy mohli více soustředit na výsledky a aby to bylo eh, jednoznačnější. Paní Dlabajová řekla, že tedy během udělování absolutoria musíme společně chápat to, co eh, je ta výkonnost. A já si myslím, že to je tady ten, že to je dobrý výchozí bod. Last, uh... Děkuji mnohokrát, pane Lazaru. A ještě poslední otázka od Ines. No ale prosím vás velice stručně, protože nemáme moc času. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně za vaše pochopení. Ano, přihlásila jsem se, protože pan Lazaru ve svých vysvětleních vždycky budí zájem o další věci. Jenom bych se chtěla zeptat, co se týče těch specifických zpráv. V určitém okamžiku náš výbor a členové našeho výboru jsme měli dojem, že eh, počet eh, zpráv znamenal určitou redundantnost. Eh, protože když tady se šlo do příliš velkého specifika, potom se ztrácela zřetel jaksi ta obecná úroveň. Mm, eh, pan Lazaru má také ctí žádost v tom, této oblasti. Já jsem se ho chtěla zeptat, jakým způsobem se domnívá, by šlo vyřešit ten problém té redundanci, kde potom zase určité věci chybí. Někdy máme jako příliš informací zase o malých věcech. Mm, eh, jak to tedy vypadá a eh, považujete za důležité spolupracovat s národními účetními dvory, aby se vyřešil tento problém? Děkuji vám za vaši otázku, paní Sanders na základě reformy účetního dvora do organizace sloužící daňovým poplatníkům a díky nových postupů pro programování, které už implementujeme, jako například stanovení priorit, které bylo schváleno kolegiem a e, získávání potenciálních úloh pro auditování, které přichází z nejrůznějších senátů, je možné alokovat zdroje do relevantnějších témat, zejména co se týče zpráv, které můžeme učinit více relevantními tak, aby byly více v souladu s, novou legis- s vaší legislativní prací. Jakým způsobem můžeme ještě užeji spolupracovat s národními účetními dvory? Eh, v eh, smlouvě už je zakotven způsob této spolupráce, ale Měli bychom spolupracovat v dobrém duchu za zachování nezávislosti eh, díky eh, nebo prostřednictvím výboru pro rozpočtovou kontrolu stále hledáme nové cesty, které by nám umožnily dospět k těsnější spolupráci, než jakou máme dnes. Naprosto podporuji užší spolupráci s národními účetními dvory. Děkuji mnohokrát. Já jsem měla taky nějaké otázky, ale na ty už vlastně tady zazněla odpověď a protože tady máme skutečně málo času, poprosím o poslední slovo pana zpravodaje, pana Šoltése. Děkuji. Děkuji vám za slovo. Dovolte, abych také poděkoval panu Lazarovi za zodpovězení jeho za, odpo, za jeho odpovědi na naše otázky a odpovídal velice profesionálně a vyjádřil dobrou vůli spolupracovat velice úzce s naším výborem pro rozpočtovou kontrolu a také eh, rozvíjet instituci Evropského účetního dvora velice odpovědnou instituci, za brání v úvahu také názory dalších zúčastněných stran. Eh, snažíme se chránit vydávání veřejných peněz a co je velice důležité a nikdy to není dostatečně zdůrazňované, je třeba řídit se podle těchto principů nejen chybovosti, ale také dobrých osvědčených postupů. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám již za tu šestiletou spolupráci a doufáme, že budeme v naší spolupráci taky pokračovat. Děkuji vám mnohokrát. Just a minute that we have. Jenom vteřinku, než přijde další kandidát. Takže dávám vám jenom chvilinku na vydechnutí. Uh, Takže budeme pokračovat. Eh, s částečnou obnovou členů Evropského účetního dvora a já mezi námi srdečně vítám pana Milia Brikanta, který byl nominován maltskými úřady a orgány a začneme nejprve s jeho představením ze strany našeho pana zpravodaje, potom dostanou členové možnost na otázky a eh, pan kandidát bude odpovědět vždycky na každou otázku jednotlivě. Děkuji vám mnohokrát za slovo. Děkuji, děkuji vám za to, že jste tady přišel mezi nás do výboru. Rád bych nejprve zmínil pár věcí, které jsou v této souvislosti důležité. Působíte tedy v politice od 90. let minulého století eh, v Malcké bance a také v Chart Institute of Bankers v Londýně. Pan kandidát byl dva roky ministrem obchodu a e, průmyslu, následně také ministrem pro udržitelný rozvoj a boj proti klimatickým změnám. To znamená, že se nepochybně těšíme na jeho prezentaci. Jedna z nejdůležitějších věcí kterým se věnoval ve své předešlé kariéře, spočívala v tom, že se snažil vytvořit nezávislý mezinárodní úřad, což je velmi důležité pro eh, každou zemi. Díky tomu tedy eh, je možno zajistit nezávislost Národního účetního dvora. Kromě toho jako ministr vytvořil úřad pro eh, ekologické zdroje a věnoval se tedy dalším ekologickým otázkám a otázkám spjatým s kvalitou života a rovností. Rád bych tedy požádal pana kandidáta, pana Lea Brinkata a, a Brikanta, aby se představil. Takže máte slovo, pane Brinkante. Děkuji, paní předsedkyně, pane zpravodaji, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Je pro mě ctí a zároveň za to cítím velkou zodpovědnost, že jako kandidát na tuto pozici mohu promluvit, co by malcký zástupce před vaším výborem. Mám více než tři desetiletí zkušeností jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. sektoru. Pracoval jsem ve finanční oblasti, ale věnoval jsem se také e, ekologickým otázkám a dalším důležitým věcem. Prioritou je objektivní přístup, to znamená e, vyvážené programování a dostatečný, dostatečné výkaznictví. Nezávislost auditorů je podle mého názoru nejdůležitějším faktorem pro důvěryhodnost jakéhokoliv stanoviska jednotka a je to také e, ústřední bod veškerého auditu. Je tedy potřeba, abychom brali v potaz veškeré instrukce o, e, nebo abychom tedy se ne, nepouštěli do žádných kroků, které nebudou v souladu se zásadami účetního dvora. I Eh, ta kontrola výkonnosti musí pro, být prováděna naprosto objektivně a správně. Je na čase, abychom vyvodili závěr z určitého vývoje, ke kterému došlo v Evropské unie. Eh, eh, my všichni si musíme být neustále vědomi našich snah. Eh, naše snahy musí být viditelné, rozumné, pochopitelné a musí vést eh, k jednoznačným výsledkům. Já si myslím, že se nám to podaří účinněji, eh, nebo tehdy, pokud tady budeme vydávat lepší a účinnější zprávy. Kromě toho je potřeba, aby ti, kteří jsou předmětem auditu, eh, pochopili, že vydávání zpráv jim pomůže v jejich eh, práci. To si myslím, že je to nejdůležitější. Proto potřebujeme proaktivní komunikační strategii, tak aby všechny všichni občané pochopili, jaká je přidaná hodnota naší práce a abychom vytvářeli kulturu, která bude zdůrazňovat, že Evropský účetní dvůr je tedy eh, jednotný auditní orgán, který se snaží kontrolovat kvalitu auditů. Eh, my Tedy vytváříme strategie založené na riziku, což je také důležité. Naše práce není statická, neustále pokračuje a přizpůsobuje se měnícím se okolnostem. Pokud budu jmenován jako člen Evropského účetního dvora, budu se snažit postupovat proaktivně a budu se snažit o to, aby ty revize e, se opíraly o naschromážděné zkušenosti a naschromážděné informace. Díky tomu tedy budeme schopni vést ještě intenzivnější dialog se zúčastněnými stranami a také s občany jako takovými. Já si myslím, že pouze tak se nám podaří zajistit efektivnost a zjednodušení tohoto postupu, že to bude probíhat racionálně a zároveň to bude pružné. Eh, zároveň musíme tedy kontrolovat dodržování pravomocí všech orgánů eh, a eh, to i na úrovni Senátu. Doufám, že spolupráce tedy eh, bude probíhat v konstruktivním duchu a že budeme mít častější výměnu názorů s Evropským parlamentem a zvlášť s výborem pro rozpočtovou kontrolu tak aby všechny zúčastněné strany si dostali, aby se jim dostalo pozornosti, kterou si zaslouží. Já se tady budu snažit eh, dodržovat především zásadu transparentnosti a účinnosti vynakládání finančních prostředků. V této souvislosti se budu opírat o národní účetní orgány. Jak už bylo řečeno, já jsem se tedy mm, angažoval v malcké politice a byl jsem také zakladajícím členem a předsedou eh, výboru pro veřejné financování. Snažili jsme se pracovat, spolupracovat velmi těsně s auditory na Maltě, ale nejen na Maltě, i v zahraničí. Eh, Působil jsem tedy v parlamentu, byl jsem také ministrem obchodu a financí, to znamená, že jsem pochopil, jak fungují legislativní projekty, eh, jak tedy eh, funguje řádná finanční zpráva. A to je tedy hlavní výchozí bod mé práce. Hospodářské a finanční aspekty jsou také klíčovým bodem eh, mé práce, i pokud jde o environmentální otázky. Eh, my tedy potřebujeme zohlednit jak evropskou mezinárodní legislativu, tak také národní legislativu na úrovni Malty. My tady tedy máme akční plán, eh, který se, který se soustředí především na udržitelný rozvoj. Já se budu snažit zlepšit práci Evropského účetního dvora tím, že budeme minimalizovat chybovost. chybovost. Je potřeba, aby eh, audit výkonnosti byl prioritou, aby měl primární úkol, eh, úlohu. Musíme eh, totiž zaručit to, aby výsledků bylo vyna, dosaženo za vynaložení co možná nejmenšího množství zdrojů. Členské státy do toho musí být více zapojeny, musí být více zapojeny do vynakládání evropských prostředků a zároveň se musíme snažit o zjednodušení a dodržování veškeré, veškerých pravidel. Eh, tyto zásady tedy musí být rozširovány v rámci celé EU. Musíme provádět přísnější kontroly, ne pouze pokud jde o vynakládání evropských prostředků, ale také eh, pokud jde o otázku souladu a, eh, a dodržování pravidel ve členských státech a o sdílenou zprávu. Domnívám se, že evropský rozpočet eh, musí být více zacílen na strategické priority. Eh, pokud jde o reformy, tak my potřebujeme především mechanismus flexibility. To je ta nejdůležitější věc. Díky tomu bychom měli mít možnost eh, nově koncipovat priority a eh, schémata nebo systémy financování. Měli bychom se eh, také soustředit na to, aby ty naše systémy vynakládání finančních prostředků byly efektivnější, abychom zlepšili jejich relevanci, abychom se zavázali větší dynamice a abychom se snažili lépe reagovat na neustále se měnící prostředí. V Evropském účetním dvoře se neustále musíme snažit o to, abychom eh, tedy dostali v úkolům na všech eh, úrovních sestavování rozpočtu, eh, abychom zajistili, že kvalita dat a informací, ze kterých vycházíme, bude dostatečná. Ty informace musí být podány včas a musí být efektivně využívány. Musíme tak činit eh, v rámci spolupráce auditních in, eh, orgánů a také Evropského účetního dvora. Eh, musíme se zaměřit na to, jak funguje spolupráce mezi eh, komisí a členskými státy. Neustále se musíme zaměřovat na to, abychom zlepšili integra, interakci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. 80 evropských prostředků je spravováno v rámci sdílené zprávy. To znamená, že právě na to se musíme soustředit eh, eh, jinak úspěchu nedosáhneme. Musíme se snažit o vytváření kon, eh, konsenzu a musíme se snažit být co možná nejblíže občanům je potřeba, aby eh, Evropský účetní dvůr rozšířil oblast svojí působnosti, aby se nezaměřoval pouze na finanční kontrolu, ale aby se zaměřoval i na další legislativní oblasti. Díky tomu posílíme svoji pozici, a to jak vnitřně, tak pokud jde o eh, spolupráci s externími hráči. To je vlastní smysl této instituce. Budoucnost nebo úspěch naší budoucí práce závisí právě na tom. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že jsem překročil vyhrazenou dobu. Děkuji. Díky za vaše prezentaci a dovolte, abychom vám položili několik dodatečných otázek. Jako první má slovo pan zpravodaj Šoltes, prosím pěkně. Můžete být jako poslední dobře, tak jako první je pan Sarvama, prosím. Děkuji mnohokrát. Mm, eh, vážený pane Brigante, děkuji vám mnohokrát za vaše slova. Jsem si zcela jist, že mm, chápete mm, vizaví našemu výboru pro rozpočtovou kontrolu, že je třeba dodržovat maximální standardy eh, když jmenujeme členy do Evropského účetního dvora. Evropský účetní dvůr není jakákoliv instituce v Evropské Evropské unii. Musí zůstat, jakož i jeho reputace musí zůstat nespochybnitelná, nezávislá, nekompromisní. Eh, jakýkoliv kompromis eh, v pověsti účetního dvora by narušil pověst či nazírání na Evropskou unii jako takovou. Mám dvě otázky v této souvislosti dnes. Eh, ve Eh, vašich odpovědích na otázky, které vám byly zaslány, a sice jakým způsobem byste nakládal eh, s korupcí týkající se osob vašeho členského státu, dal jste velice detailní odpověď a ujišťoval jste, že byste se postaral o to, aby Evropský účetní dvůr provedl veškerá šetření a že vy eh, budete vždy věřit nejenom v korektní, ale rovněž proaktivní přístup. Jako ministr na Maltě Jeden z vašich kolegů eh, byl za, eh, vlastně součástí Panama Papers, eh, když vypukla ta kampaň a zatím vy jste hlasoval proto, aby zůstal ve funkci ministra a od té doby jste odmítal jakékoliv komentáře k této záležitosti. Eh, protože on je jediným ministrem eh, v členském státu, kterého se týkaly Panama Papers a tato celá aféra. A musíme vědět, zda a jakým způsobem můžeme důvěřovat, že jako strážce evropských financí, pakliže vznikne podobný případ a bylo by možné, že by se to týkalo dokonce stejné osoby, kdyby tady eh, se něco takového stalo eh, v rámci Evropské unie. Jakým způsobem bychom si mohli být jistí, že nebudete reagovat stejným způsobem, až byli byste členem Evropského účetního dvora? Jak eh, bychom si mohli být jisti? Druhá otázka. Rovněž jste řekl, že nezávisle na našem stanovisku v tomto výboru a později na plenárním zasedání budete pokračovat ve své kandidatuře bez ohledu na naše stanovisko a na stanovisko plenárního zasedání, takže ta otázka je velmi jednoduchá. Jste ochoten dát nám svůj závazek, že budete respektovat rozhodnutí výboru a v případě, eh, že bude potřeba se ještě na něco podívat, že alespoň budete respektovat vůli celého parlamentu, tak jak bude vyjádřena v hlasování na plenárním zasedání. Děkuji. Prosím, máte slovo. Buďte tak laskav a odpovědte. No, děkuji svému finskému kolegovi. Začnu tou druhou otázkou. E nad to, co jsem eh, řekl ve svých písemných odpovědí. Vy jste se mě ptali, zda budu respektovat názor parlamentu. Ano, budu respektovat rozhodnutí parlamentu a samozřejmě ponechám věci ve vaší kompetenci, abyste mě hodnotili na základě dvou kritérií kompetence a odbornosti a to mě přivádí k té otázce týkající se Panama Paper. Za prvé bych chtěl zdůraznit, že eh, to hlasování bylo 36 eh, ku 31. A čili eh, můj hlas jako takový nerozhodl celou tu záležitost. Mám tady stanovisko ctěného kolegy ministra z Malty z 28. dubna Eh, kde eh, se praví, že to není záležitost k diskusi, toto hlasování a na Maltě eh, je naprosto ústavně zaručená nezávislost a já vám mohu dát kopii. Máme asistenty z britského parlamentu kteří konstatovali, že kdokoliv, kdo poruší nějakou směrnici, kdo je ve vládě, nebo expert, musí být propuštěn. A to ukazuje, že já jsem neměl jinou volbu. Neměl jsem jinou volbu, ale rád bych tady vyjasnil jednu věc. Vy jste řekl, že jsem nikdy nepodal žádný komentář této záležitosti. Já tady mám stanovisko, které jsem přednesl na konci zasedání vám ho na k dispozici, když budete chtít. Jedno z nejsilnějších vyjadření bylo v Times of Voltě a na Maltě z března, kde bylo řečeno, že dojde-li k takovémuto druhu chub, chyby má vláda. Já jsem tenkrát byl minister, teď už nejsem odobna ministrem vláda eh, riskuje a bylo třeba komentovat kroky vláda, bylo třeba podat komentář k panapské, k panapské aféře, ale já jsem tedy se vyjádřil. Myslím si, že když se hájí malcká vláda, člověk nemůže být kategoričtější. Měl jsem vzít do úvahu rezignaci? Do určité míry jsem to udělal. Ale v případě, že rezignujete v tom kontextu, který jsme měli, eh, mohl jste se, určití lidé se mohli stát na pár dnů hrdiny, ale nakonec by se to ztratilo jako hlas někde v poušti. Já jsem považoval za nezbytné e, pracovat dále v institucích. A e, Myslím si, že je důležité e, posilovat dobré vládní struktury a v tom jsem chtěl také pokračovat. Když jsem si přečetl tento článek, to bylo před hlasováním, mé názory se opakovaně vyjadřovaly, když se hlasovalo o důvěře či nedůvěře vládě. E, dokonce jsem napsal i článek v maltštině, který znamená, musíme být inspirativní. Předseda vlády konstatoval, že musíme být, velice, musíme být stěžádostivá společnost. A já jsem k tomu připojil, je dobré být stěžádostivý, ale musíme dávat lidem také motivaci k tomu, aby si uvědomovali, za jak důležité považujeme zprávu věcí veřejných, stejně, za, jak, stejně důležité jako hospodářské záležitosti. Já nevím, zda jsem teď zodpověděl na vaši otázku. Ne, jenom jednou větou. Kdyby stejný ministr byl, by byl zapojen, kdyby vy jste byl členem účetního dvora a měl byste rozhodovat v určitém případě, byli byste tedy členem účetního dvora, cítil byste se svobodný vyjádřit svůj názor a jednal byste podle toho jako neutrální? Já bych šel dokonce dál. I kdybych nebyl akceptován účetním dvorem, řeknu vám, co bych býval udělal, kdybych byl ministrem. Byl bych vzal v potaz dvě věci. Buď bych rezignoval, nebo bych se vzda, nebo bych požádal o pozastavení mé funkce ve vládě i v parlamentu, dokud nebude mé jméno očištěno. Uh, již čistě z etického hlediska, jak už tady zaznělo. Můžete mít celou řadu legálních eh, záležitostí, které jsou legální, ale nejsou etické. A eh, když, eh, já si myslím, že politicky, jak si známá osoba, musí respektovat i tato etická pravidla. Děkuji. Mám tu paní kolegyni Ines Ayla Sanders, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Brikant, za vaši prezentaci a za vaše detailní odpovědi. Já jsem vás také chtěla ještě zmínit o jedné věci. Eh, to, co jste právě řekl panu kolegovi Sarvami, že ten malcký ministr není jediný, to jsem chtěla říct mému kolegovi, byl to také ministr průmyslu Soreja, eh, který eh, byl také zapojen do toho skandálu, který lhal, nejprve lhal, že s tím neměli společného, pak musel uznat, že ano a nakonec musel rezignovat. Čili existovali i jiní ministři, kteří nechtěli opustit vládu takže to se týká i vaší politické skupiny. No, eh, já tady nechci nikoho obhajovat, ale chci říci, že systém, který je na Maltě, způsobil, že se tam postupovalo tímto způsobem. A Eh, vy jste také vlastně přestal být ministrem, když jste eh, se stal kandidátem do účetního dvora. Někteří to vůbec neudělali. Vy jste měl alespoň eh, prostě tu dobrou vůli udělat tento krok Eh, když jste přijal kandid, tuto kandidaturu a to je podle mého názoru velice důležité a také uznávám, že ta práce, kterou, která byla provedena na Maltě, což je země na jihu, kde je velice obtížné realizovat určité záležitosti už z, ať už z jakýchkoliv důvodů a vy jste hrál velice důležitou roli abyste podpořil eh, konferenci v Paříži COP21. Eh, a děkuji vám také velice za to, že jste vlastně pomohl v této otázce, byť jste z tak vzdálené země na jihu. Vaše zkušenost je zkušenost i ze soukromé oblasti, z bankovní oblasti a to se nám velice hodí, protože zrovna teď jedním z velkých problémů je, že účetní dvůr vstupuje do kontroly Evropského účetnictví a rozpočtu, který musí řešit bankovní problémy členských států, týkající se záruk a tak dále. A chci se vás tedy zeptat, jakým způsobem na základě vaší zkušenosti pohlížíte na tuto nezbytnost, aby kontrola, jakým způsobem evropský rozpočet se používá z nejrůznějších oblastí a jak se využívají nástroje i z veřejných či soukromých bankovních domů. Jakým způsobem tedy hledíte na tuto kapacitu? A za druhé, na základě vaší zkušenosti vytvoření prvního národního auditorského úřadu nezávislého na Maltě, jak vidíte možnost podpořit, lépe pomoci osvětlovat roli národních účetních dvorů, lépe ji dostávat do povědomí veřejnosti a jakým způsobem tyto instituce by nám mohly pomoci, aby nám pomohly přimět členské státy, aby byly daleko transparentnější při eh, eh, čerpání prostředků z evropského rozpočtu. Vím, že máte širší zkušenosti než jenom z Malte, ale mě by zajímalo, jak hledíte na to, na co jsem se vás právě ptala. Please, Mr. Brinkat. Prosím, pane Brinkat, máte slovo. Paní Ayla Sender, já si myslím, že jste položila hlavně tři otázky. Pokud jde o ekologické záležitosti. Životní prostředí představuje velký úkol, především na Maltě, která je malým ostrovem, kde má, nemáme dostatek prostoru, máme vysokou hustotu obyvatelstva a čelíme dalším problémům. Zároveň musím zmínit jednu skutečnost, a sice to, že než jsem tedy se chopil svého úřadu, tak životní prostředí vůbec nebylo předmětem eh, jednoho zvláštního orgánu. Bylo to součástí orgánu pro plánování a eh, tento orgán se tedy soustředil hlavně na to plánování a v souladu s manifestem vlády, do které nebo kterou jsem byl jmenován, jsme tedy vytvořili tento úřad pro životní prostředí. Tento úřad vznikl tím, že jsme tedy jmenovali lidé, lidi, kteří byli nezávislí, eh, neměli politické pozadí a byli vysoce kvalifikovaní. Snažili jsme se do toho zahrnout lidi z nejrůznějších oblastí a díky tomu tady vznikl tento úřad. Když jsem se setkal eh, se zaměstnanci tohoto úřadu, s jeho vedením a také s odbory, eh, které jsou velmi aktivní, neříkám militantně, ale jsou velmi aktivní, tak jsem řekl dvě důležité věci. Řekl jsem jim, že se nebudu vměšovat do každodenních záležitostí, do jejich každodenní práce. Eh, řekl jsem jim, že se mají ozvat pouze tehdy, pokud jim někdo bude zasahovat do práce a kromě toho jsem jim řekl, že musí sehrát velmi důležitou roli, protože musí být takovými hlídacími psy. Musel jsem dát jasně najevo, že když jsem tedy rezignoval kvůli této nominaci, tak jsme právě dokončili nebo vytvořili mechanismy, struktury a způsob fungování tohoto úřadu. To znamená, že jsme stále ještě ve fázi vytváření kapacit. Já vám tedy nemohu, nebo já nemohu nést uh, zodpovědnost za to, co tady provádě, uh, b, probíhalo uh, v průběhu tohoto roku. Ale musím říci, že úspěchy, ke kterým v mé zemi došlo, eh, by nebyly možné, pokud by tady eh, nevznikl ten specifický eh, úřad pro životní prostředí. Vy jste zmínili také moje propojení s bankovním sektorem. Já k tomu chci říci naprosto jasně jednu věc. Já vím, že s tím jsou zpěty celé, mnohé problematické otázky, včetně Panama Papers. Já jsem byl spojen s jednou bankou, ale vždycky jsem tam působil jako manažer. Nikdy jsem jsem nebyl vlastníkem, ani generálním ředitelem, ani jsem nebyl součástí představenstva. To znamená, že jsem nebyl nikdy součástí koncipování politiky této banky. Eh, a předtím, než jsem tam skončil, tak jsem byl eh, ředitelem oddělení pro eh, výzkum v této bance a to se týkalo eh, i činnosti této banky v zahraničí. Pokud vám mám odpovědět na vaši třetí otázku, tak bych řekl ano, je tedy potřeba reformovat celý tento sektor v souvislosti s tím, co se objevilo, eh, pokud jde o Panama Papers. Myslím si, že to musí být koncipováno dynamicky. Eh, Malta přijala Eh, pravidla pro bankovní tajemství mnohem dříve než jiné země. Eh, přijala tady nová pravidla týkající se bankovního tajemství mnohem dříve než jiné země než v 90. letech. Eh, a já, pokud správně vím, mohu říci, že Malta vždycky dodržovala pravidla OECD i Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pan Ali, prosím. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Brikant, dovolte, abych nejprve ocenil vaše slova, která jste pronesl. A samozřejmě váš životopis je ohromující, jste velice zkušený muž a Budete-li zvolen, myslím si, že účetní dvůr by získal nesmírně zkušeného člověka, který eh, se bude snažit ze všech sil přispívat ke zdaru tohoto úřadu. Omlouvám se trošku za e, zjednodušení, u, u, za určité zjednodušení. Já jsem byl členem Evropského parlamentu v předminulém období a teď jsem tu znovu, ale my už hovoříme ty tři období o zjednodušení, ale nic se v tomto směru doposud neudálo. A mám naději, že snad Kdyby se začalo účetním dvorem, to by mohl být dobrý začátek. Mohl byste několika slovy říci, jakým způsobem vy byste si představoval zjednodušování výročních zpráv účetního dvora, eh, protože v tom případě by se to dalo eh, přenést i na komisy a na jiné auditory. Pak mám ještě dvě další otázky. Když hovoříme o výkonnosti v rámci strategie akčního plánu týkající se ozelenění, Eh, vidíte nějakou přidanou hodnotu v této oblasti za druhé? Co se týče finančního sektoru, kde jste působil rovněž, vždycky jste trval na efektivním managementu řízení kontrol a byl jste aktivně angažován při stanovení cílů vidíte nějaký cíl ve vaší strategii, který eh, byste aktualizoval nebo který postrádáte v rozpočtu a který z nich eh, by jste viděl jako nejdůležitější v případě kvantifikování. Děkuji. <laughs> Zjednodušení je velice důležitá záležitost, protože bez zjednodušení Eh, budeme mít zdvojovanou práci, nebudeme produktivní, nebudeme užiteční a když budeme mít nabobřelou byrokracii, eh, tak to bude znamenat nebezpečí vzrůstání korupce. Děje se tak v každé instituce a v každé zemi, je to ten pád. Eh, je zapotřebí Eh, dělat změny uvnitř jedné každé instituce, a to je úlohou každé instituce, když se podíváme na evropský rozpočet, musí být více zacílen na vlastní eh, směry Evropské unie. Eh, my jsme se snažili přimět Evropský účet, nebo působit na Evropský účetní dvůr, Eh, aby působili v této oblasti. Já jsem zatím nemohl udělat nic, protože jsem zatím nejsem jeho členem, ale vidíme, že z účetního dvora se stává eh, instituce, eh, která zlepšuje i své řízení. Je třeba nejenom mít zprávy, výroční zprávy, ale potom také se chovat podle jejich výsledků je třeba, aby vedly k přísnější implementaci. Dokonce i speciální zprávy, které se tak různí, musí být vydávány jednoduchým a rychlým způsobem. Myslím si, že Evropský účetní dvor eh, nesmí hledět jenom na, svůj, eh, eh, na svou organizaci, ale pohlížet na svou práci v celém kontextu. Potřebujeme uvažovat také o o kontrole eh, a o specifických kontrolách na jednotlivých úrovních, abychom tady neměli zdvojené kontroly. Doufám, že jsem odpověděl na vaše otázky, ale ještě bych chtěl říct ještě jednu věc čerpání fondů bylo a jejich sledování bylo eh, jediným kritériem, ale teď musíme vidět, že nelze posuzovat pouze to, ale je třeba podívat se, jakým způsobem čerpání soudů přispívá ke zlepšení kvalita občanů a to za zahrnutí zdrojů u inputu eh, až k outputu, abychom viděli, jaký výsledek to má a jaký dopad to má. Jinými slovy, potřebujeme se pohnout od kultury, která znamená vydávání, ke kultuře, která znamená efektivní používání a čerpání prostředků. Když hovoříme o investicích, musíme hovořit o re investování do strategických cílů 2020. Pakliže jsem nezodpověděl kompletně na vaši otázku, prosím, zeptejte se ještě jednou. Děkuji vám mnohokrát. Já sama eh, jsem také na seznamu řečníků, mám tři otázky, velice krátké, velice snadné. Pakliže jsem tomu dobře porozuměla, já jsem si myslela, že Národní auditní úřad v Maltě je součástí parlamentu. E, můžete mi tedy říct, jakým způsobem je zajištěna jeho nezávislost? To je první otázka. Druhá otázka. Zmínil jste se mnohokrát o dobré zprávě, o koherentnosti o veřejné odpovědnosti. To je samozřejmě hlavním cílem jednak našeho výboru a také e, Evropského účetního dvora. My bereme transparentnost velmi vážně a já vím, že vláda na Maltě, již jste byl součástí, byla kritizována ve sdělovacích prostředcích týkající se selhání při udělování veřejných zakázek, zejména týkající se Eh, ele, eh, eh, energie ve vaší zemi. Čili když hovoříme o zvyšování transparentnosti, přispíval byste k ní a jakou radu byste dával členským státům z tohoto pohledu? A moje třetí otázka, promiňte, je velice osobní, tedy za mou stranu je, za mě je velice osobní. V roce 2004, když naše země vstoupila do Evropské unie, já jsem byla velikým podporovatelem přístupu České republiky do Evropské unie a myslím si, že bych měla potíže, eh, eh, kdybych chtěla změnit svůj názor tento rok. Jak je možné, že váš postoj se mohl změnit poté, co Malta se stala členem Evropské unie? To je pouze osobní, eh, osobní zvědavost. Děkuji vám, paní předsedkyně, za vaše tři dotazy. Nejprve bych vám eh, rád vysvětlil, jak to vypadá s tím Národním kontrolním úřadem. Eh, za dřívějších vlád v závislosti na jejich orientaci. Eh, to byl přívěšek k ministerstvu financí, přímo nebo nepřímo, to bylo pod vlivem ministra financí. To znamená, že v podstatě to nebyl nezávislý úřad. jak dřívější vláda, tak moje vláda v roce 96 se zavázaly, že vznikne skutečně nezávislý Národní kontrolní úřad. Od té doby eh, legislativa v roce 97 proto vytvořila podmínky a od té doby na eh, eh, ten hlavní auditor byl volen po schodě obou stran parlamentu. Eh, tento úřad tedy funguje naprosto nezávislým způsobem a může eh, kritizovat jakoukoliv vládu, minulou, současnou a doufám, že i budoucí. Eh, to znamená, že tady mohou být pronášeny i soudy, které jsou kritické vůči vládám a já si myslím, že to je věc, na kterou se budu soustředit i nadále, i i v budu- ve své budoucí kariéře. Další věc, eh, ty veřejné zakázky, to je relevantní věc. Já vím, že je to problematický bod, a že tady jde o vytvoření velmi citlivé rovnováhy. Nicméně pokud jsou to kontrakty nebo smlouvy o určité hodnotě, tak je v zájmu eh, veřejnosti, aby to bylo kontrolováno ze dvou důvodů. Ne pouze proto, že tady dochází k vynaložení veřejných zdrojů, ale také proto, že výsledkem eh, že tady tady máme Národní kontrolní úřad, který jsem se mm, snažil vytvořit a také jsem ho, mu předsedal, jsem na to velmi hrdý. Eh, jakmile jsou ty smlouvy zveřejněny, tak je mohou být podrobeny velmi pečlivé kontrole ze strany parlamentu, protože pokud zveřejněny nejsou, tak je eh, parlamentní výbor kontrolovat nemůže. Eh, nemůžeme kontrolovat jako parlamentní výbor dokument, který zatím nebyl zveřejněn. To znamená, že to je věc, která je eh, na snadě. Já už v tuto chvíli nejsem součástí exekutivy, ale myslím si, že to jsou pravidla, kterých bychom se měli držet. Parlament by měl tyto dokumenty zveřejňovat a eh, potom díky tomu je možno tyto smlouvy eh, kontrolovat já vím, že to vedlo k určitým problémům za eh, minulých vlád a že to tedy stavělo veřejné zakázky eh, do pochybného světla. Pokud jde O vaši poslední otázku, paní předsedkyně, já jsem nikdy nebyl proti EU. Eh, myslel jsem si, že tedy bude dobré do EU vstoupit, že jinak by to byla chyba, ale oproti vývoji v jiných Eh, zemích jsme dali jasně najevo, že pokud občané rozhodnou ve všeobecných volbách, že Malta nebo většina maltských občanů by byla ráda, kdy, že aby se tedy Malta stala součástí EU, tak vláda tedy může ze dne na den změnit svoje stanovisko. A to ne pouze eh, proklamativně, ale eh, také Eh, se to vtělí do jejich kroků. My jsme tedy byli v této záležitosti velmi aktivní. Já jsem byl sám velmi aktivním a eh, angažovaným členem výboru pro zahraniční a evropské záležitosti. To mohou dosvědčit i eh, moji kolegové. My jsme velmi těsně spolupracovali s opozicí, snažili jsme se tedy Ehm, prosazovat malské zájmy na mezinárodním poli. Velmi eh, intenzivně jsem se tomu věnoval ve všech institucích, ve kterých jsem pracoval. Byl jsem ministr pro udržitelný rozvoj životní prostředí a změnu klimatu. To znamená, že jsem se účastnil ministerských schůzek a byl jsem součástí malého týmu na COP21, který zastupoval Evropskou unii. Věnovali jsme se e, tam velmi důležitým otázkám a měl jsem pocit, že na základě, nebo díky svým krokům jsem e, tedy byl e, chápán jako součást rodiny, součást týmu. Všichni víme, že Eh, jedin, jednou z nejdůležitějších osobností na Maltě byl pan eh, Demarko, byl to bývalý prezident a premiér. Když jsme se setkali s bývalým eh, prezidentem během večeře, tak jsme se tedy snažili o pozitivní přístup. Pan Marco mě představil jako jednoho z největších Evropanů v naší straně, eh, který se snaží o to, aby naše strana by, aby co možná nejvíce se přiblížila evropským standardům, kterým věříme a naše kroky od té doby jasně dokazují, samozřejmě, že mají eh, daleko k dokonalosti, ale vždycky jsme se snažili o jednoznačný mě pro evropské kroky, což také dokazují eh, kroky mých kolegů na jiných ministerstvech. To znamená, že se domnívám, že to jsou eh, situace, kdy eh, činy mají větší význam než slova. Vaše otázka byla naprosto na místě a já ji chápu a myslím si, že eh, tady byla relevantní. Děkuji. Děkuji, to je nesmírně důležité. Byl váš hlas, byl ta akce, proto já jsem se ptala, když jste hlasoval o vstupu do EU. Máme tady poslední kandidát turu a, a to znamená, že musíme zavoušit tuto. Ehm, Dám slovo panu zpravodajovi. Děkuji vám mnohokrát. Eh, uchazeč má životopis, který je nesmírně rozsáhlý. Mm, působil jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. A souvisí to rovněž se zdroji financování, které pochází z různých míst. To, co uvedl, na co se ptal pan Sarmama na začátku, a týkalo se to panamských dokumentů. K tomu bych rád podotkla následující. Role v tomto procesu a také Omlouvám se, že neslyším tlumočení. Jaký je správný kanál? Tak já budu hovořit anglicky. Hmm. Řekl jsem, že váš životopis je opravdu velice bohatý, působíte, působil jste ve veřejném i soukromém sektoru v oblasti zdrojů, týkající se obou těchto úrovní a vážně jste eh, také vzal naši obavu týkající se nezávislosti členů Evropského účetního dvora. Mm, a odpověděl jste na otázku pana Servamy mm, a měli jsme také nějaké informace, které jsme nazbírali z malckých novin v souvislosti s těmi tisíci eur z evropských fondů že ve vašem ministerstvu údajně došlo k úniku těchto prostředků adresovaných potom do rukou nějakých eh, členů strany. A také eh, vaše zapojení eh, do působení v této politické straně. Jakým způsobem chcete zaručit vaši nezávislost stanete-li se členem Evropského účetního dvora. To je naprosto klíčová otázka pro stabilitu, reputaci, dobrou pověst této instituce. Kdybyste nás krátce mohl přesvědčit o tom, že zůstanete nezávislí. Dobře, tak já začnu s tou nezávislostí. Já jsem aktivně působil v soukromém sektoru, ale někteří lidé se domnívají, já jsem si tedy já jsem se setkala s lidmi, kteří nevěděli, jak funguje malcký systém, eh, protože se mě ptali, jak můžete pracovat v soukromém sektoru, když jste členem parlamentu. V Namaltě Členové parlamentu nejsou zaměstnaní na plný úvazek, nemají ani plat, mají něco, čemu se říká u nás honorář, mají rodiny, které musí uživit. To znamená, to, co jsem dělal já, dělá prakticky každý. Eh, sice tady je diskuse mít eh, eh, členy parlamentu na celý úvazek, ale do posud tomu to není, já jsem takovým rozhodně nebyl. Do té doby, než se stanete teda ministrem, členem vlády, když se stanete členem vlády, můžete mít jediný příjem právě jako takový. Já jsem nebyl výjimkou z pravidla, já jsem eh, působil v rámci toho, co je běžné v mé zemi. Máme také vždycky prohlášení o příjmech a já jsem vždy podával plné detailní prohlášení. Někdy mě dokonce kritizovali za to, že jsem tam dával příliš mnoho detailů, které nebyly relevantní, ale já jsem je vždy co nejrychleji uveřejňoval. To je tedy informace, kterou e, vám mohu dát, co se týče mého působení na Maltě. Pakliže jsem tomu správně rozuměl, to, co řekl můj kolega pan Šoltes, zmínil rovněž otázku nezávislosti. Já již jsem řekl, jakým způsobem jsem působil na našem auditním výboru. A rovněž jsem se zmínil o ostatních institucích, v nich jsem pracoval a vždycky jsem zajišťoval, že tyto instituce nebudou mít věrohodnost, dokavat nebudeme mít jasné posouzení a stanovisko veřejnosti, že pracujeme nezávisle a já jsem se snažil pracovat ze všech sil i v Evropském výboru ve výrobu pro zahraniční záležitosti já jsem nebyl tedy minister zahraničí, já jsem byl stínový minister zahraničí, takže jsem byl, co si jako místo předseda zahraničního výboru a vždycky jsem se snažil o konsensuální přístup. Chápu, že pan kolega Šolte zmínil mm, specifický případ rodiny, kolegy a tak dále. Pak, když jsem ho rozum, vám rozuměl správně, asi jste se odkazoval na ten specifický případ týkající se EAFRD to souvisí se zemědělskými záležitostmi, které spadaly do působnosti ministerstva, ale měly svého vlastního náměstka. Já jsem nikdy nedostal žádnou formální stížnost až do dnešního dne, ale v momentě, kdy tyto věci se ke mně dostaly, eh, Eh, tak jsem si zavolal eh, nejvyšší eh, zaměstnance ministerstva, aby mě informovali o konkrétních opatření, aby se celý proces vyřešil. A zatím, a to znám tedy pouze teď z novinových článků, protože já už nejsem v posledních měsících členem vlády, v článku jsem se dozvěděl, že tato závislost je zkoumána nezávislým orgánem, o jehož založení jsem se postaral já. To znamená skutečnost, že se nastartovali, že jsem nastartoval mechanismus, který dělám vždycky v případě jakékoliv stížnosti, eh, Jednal jsem podle svého nejlepšího vědomí, svědomí, konám tak vždycky. Vždycky, když jsem dostal stížnost, a mohl to být i anonymní dopis, týkající se nějakého zneužívání nebo, nebo korupce v zemědělství. Vždy jsem bez váhání se tím začal zaobírat zcela konkrétně. E, protože si myslím, že je lepší postupovat vždycky takto přímo čaře. Děkuji mnohokrát. Eh, je mi líto, už nemáme víc času, jistě budeme vést ještě další zajímavé diskuse. Bylo nám velkým potěšením eh, s vámi hovořit a budeme nyní pokračovat v našem slyšení s dalšími kandidáty. Děkuji vám. Okay, uh, so we go on with the third... Dobře, budeme pokračovat. Čeká nás třetí slyšení a já vítám pana Joao Figueiredo. Omlouvám se, že jste musel čekat, ale bohužel tato jednání jsou vždycky velmi dlouhá. Padla celá řada dotazů. Myslím si, že i na vás bude celá řada dotazů. To znamená, že začneme vaší vaší prezentací a uh, na závěr promluví pan zpravodaj. Takže můžete začít. Vítáme vás mezi námi. Obrigado. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za udělení slova. V mém krátkém úvodním vystoupení budu hovořit francouzsky a anglicky. Paní předsedkyně, dámy poslankyně, páni poslanci, je pro mne velkou ctí eh, být před vámi z titulu kandidáta za člena Evropského účetního dvora, ale především je to velká odpovědnost. Za prvé eh, z důvodu významnosti Evropského účetního dvora v rámci eh, Evropského institucionálního systému a také si uvědomuji, vidíte tu důležitost Evropského účetního dvora z titulu stráž, nezávislého strážce finančního řízení Unie. A navíc ještě ta odpovědnost se znásobuje tím, že tu mám nahradit bývalého portugalského člena účetního dvora. Dovolte, abych mu vznesl hold za jeho práci, jak jako z titulu člena účetního Evropského dvora, tak z titulu jeho předsedy a také za to, jakou čest propagoval, pro, eh, pro, prokazoval mé zemi. Rád bych zdůraznil důvody, proč se domnívám, že se zasloužím vaši důvěru. Domnívám se, že je zcela zásadní spolu s vámi etablovat eh, vztah důvěry Začnu s důrazněním několika klíčových bodů mého, mé životní dráhy a vysvětlím také motivy, proč se domnívám, že bych mohl vykonávat tuto funkci. Rád bych zdůraznil, že ve veřejných funkcích působím již 38 let. Ve veřejném sektoru jsem dělal veškerou svou kariéru, eh, protože služba ve veřejném zájmu byla vždy pro mne naprosto zásadní. Dnes jsem členem eh, portugalského účetního dvora, vykonávám tuto funkci 8 let. Jako člen sou účetního dvora musím eh, zapojovat do svých rozhodování jak portugalskou, tak evropskou legislativu. Odpovídal jsem za audit a prohlášení o věrohodnosti, zejména co se týče finanční odpovědnosti. Rovněž jsem se účastnil schvalování Eh, veřejných financí státu, které bylo jako rozpočtu, který byl předložen parlamentu. Působil jsem vlastně na všech veřejných, eh, na všech úrovních veřejné administrativy, jak v oblasti výkonu, kontroly rozpočtu, a také jsem vykonával vládní funkce na ministerstvu financí, byl jsem sekretářem státu pro veřejnou administrativu. Domnívám se, že jsem řídil významné reformy eh, v portugalské administrativě eh, v souvislosti s, s finančními veřejný, s veřejnými portugalskými výdaji, které šly do oblasti eh, financí. Působil jsem jak ve vládě, tak eh, na úzkých vztazích s parlamentem a v četných výborech. Vážená paní předsedkyně, eh, Dovolte mi, abych řekl, že jsem přesvědčen o platnosti evropského projektu a o zásadách a hodnotách, které, kterými se řídil od svého počátku. To znamená zachování míru v Evropě, eh, ži, dobrý život evropských občanů, silný a vyvážený rozvoj jednotlivých členských států a také to, že zajistíme, aby Evropská unie měla na mezinárodním poli silný hlas. Evropská unie v tuto chvíli čelí velkému množství důležitých úkolů a výzev. Jsem přesvědčen o tom, že evropské státy a evropští občané nebudou schopni tyto eh, výzvy řešit, pokud nebudou jednotní. Během své dlouhé profesní kariéry jsem zjistil, že, že finanční zpráva, finanční řízení by eh, mělo představovat eh, důležitý zdroj eh, veřejné práce. Věřím v právní stát, ale zároveň se domnívám, že bychom měli zdůrazňovat i hospodárnost, efektivnost eh, při provádění našich politik, programů a aktivit. Díky tomu zajistíme lepší veřejnou zprávu, která bude transparentnější a bude se více zodpovídat občanům. Jsem pevně přesvědčena hodnota, které řídí, nebo kterými se řídí Evropský účetní dvůr, eh, to znamená nezávislost, nestranost, integrita, kolegialita. To jsou hodnoty, ve které ve které věřím a kterými se řídím mnoho let. Ehm, práce v Evropském účetním dvoře je pro mě novým úkolem. Má dosavadní profesní zkušenost eh, mě eh, uschopňuje k tomu, abych tak činil. Jsem přesvědčen o tom, že Evropský účetní dvůr by měl podporovat nadále kontakt a dialog s Evropským parlamentem. A myslím si, že hlavním partnerem Evropského účetního dvora je právě váš výbor. Evropský účetní dvůr musí být nezávislý a to znamená mimo jiné i to, že musí reagovat na vaše žádosti a musí zohledňovat vaše zájmy. Já doufám, že se nám tedy podaří zlepšit i kooperaci s nejvyššími kontrolními orgány jednotlivých členských států, ale zároveň budeme respektovat jejich nezávislost. A zároveň bych rád řekl, že tím hlavním nejvyšším cílem je to, abychom sloužili evropským občanům občanům. Evropský účetní dvůr eh, musí mít na paměti evropské občany při všech svých krocích, tak abychom mohli zvýšit důvěru těchto občanů v evropské instituce. Děkuji vám za pozornost, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji vám za tuto prezentaci. Máme tu ještě eh, několik dotazů. Nejprve se zeptá pan kolega Petri Sarvama. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane Figueredo, děkuji vám za váš úvodní komentář. Vy, jste, ve svých písemných odpovědích konstatoval, že plánování auditu Evropského účetního dvora by podle vašeho názoru mohlo zahrnovat i kontrolu vnitřních eh, systémů a procesů eh, i ve členských státech a že bychom do toho mohli zapojit cyklický přístup, tak abychom se zaměřili především na oblasti, které jsou spjaty s vysokým rizikem. Já si myslím, že to je formulace, která je velmi slibná, pokud to tak mohu říci. Nicméně bych se vás rád zeptal na jednu věc. Byl byste schopen dále rozvinout to, za prvé, jaký je politický význam a jaký to má význam pro vás osobně, to, že tady budeme mít naprosto transparentní informace o tom, jak jsou vynakládány evropské prostředky v jednotlivých členských státech. To je první věc. A druhá věc, jak vy osobně se budete angažovat v tom, abyste, eh, co by člen Evropského účetního dvora navrhl to, že e, tady bude posílen význam těch zpráv pro jednotlivé členské státy nebo to, čemu se říká geografický vhled. Děkuji. Prosím, máte slovo, pane Figueiredo. Můžete odpovídat. Thank you, Mr. Savama. Děkuji vám, pane Savama. Ano, četl jste si, co jsem napsal ve svých písemných odpovědích. Já jsem eh, toto téma zmínil v tom vašem dotazníku, protože se mi zdá, že eh, máte-li obecný přístup eh, k systému kontroly v celé Evropě za zohlednění systému uvědomujte si, že tady máme evropskou úroveň, národní úroveň a za uvědomění toho, že máme také nezávislé externí kontroly, ale zároveň za, potažení, za braní v úvahu toho, že tady máme interní kontrolu, je jasné, že je třeba eh, rozvinout celý tento soubor a proto si myslím, že účetní, Evropský účetní dvůr by mohl zahájit způsob lepšího využívání všech těchto systémů, kontrolních systémů v Evropě. A takovým způsobem, abychom získali větší efektivitu, aby to bylo taky hospodárnější, aby existovalo dobré obecné, evropské, eh, obrov, eh, obecné lepší řízení těchto kontrol na evropské úrovni. Já si myslím, že Evropský účetní dvůr musí zvolit takový přístup ve spolupráci s národními orgány, ale také zohledňovat hlavní body interních systémů tak, aby bylo možno použít veškeré jejich znalosti a veškerou práci, která byla učiněna. To pro mne znamená, že je důležité dosáhnout lepšího stupně využívání všech těchto mechanismů a systémů, které v Evropě existují. Budeme-li to činit, případ od případu za rozvíjení stejné metodologie, budeme-li to dělat za respektování stejných zásad, možná, že v budoucnosti budeme mít spolehlivější informace na všech úrovních, včetně informací na evropské úrovni. A domnívám se, e, e, že tato odpověď vlastně zodpověděla i tu, eh, ten začátek vaší otázky, a sice jak nakládat s informacemi ze členských států. A když se mě ptáte, a to já se domnívám byla vaše druhá otázka, eh, jak já osobně se chci věnovat rozvoji tohoto způsobu uvažování, mohu vám říci, že já tak budu postupovat, ale musím si přitom uvědomovat, že Evropský účetní dvůr je kolegium. A pak musím já předkládat návrhy uvnitř kolegia a diskutovat o nich s mými kolegy a čekat na rozhodnutí kolegia jako takového. Já nejsem jediným členem účetního dvora. Já jsem jedním z členů a proto musím spolupracovat s mými kolegy a já jsem si jist, že moji kolegové budou mít zase svá stanoviska, své názory a musíme dospět ke kvalitnímu stanovisku jako nezávislý účetní dvůr. Děkuji vám mnohokrát. Ano, eh, děkuji vám mnohokrát za vaši odpověď, ale to je právě proto, já se na to ptám Máme tady kolegium, ale máme jenom 28 členů a každé stanovisko platí. A vaše stanovisko je stanovisko, které my tu dnes posuzujeme a proto mě zajímal váš názor specificky na tuto záležitost. Děkuji a teď kolega Alea Sanders. Děkuji vám, paní předsedkyni. Eh, dovolte, abych přivítala Eh, kandidáta na našem výboru. Musím říci, že eh, vidím ve vašem životopisu, že jste hodně pracoval eh, i se systémem zadržování různých podezřelých osob i a delikventů, takže tedy doufám, že to nebudete muset používat ve vaší eventuální příští funkci. Teď, co se podívám na vaše, co se týče vašich vysvětlení, a na váš náhled na zaplňování těch veřejných oblastí a když se podíváme na také na vaši velice tvrdou práci v oblasti portugalské administrativy. Zahrneme-li všechny tyto zkušenosti, včetně vaší zkušenosti z Evropského účetního dvora. Ráda bych vás požádala, abyste nám řekl, jakým způsobem se domníváte, bylo by možno využít tento vztah mezi národními účetními dvory a vládami, které jsou kontrolovány národními účetními dvory. Jakým způsobem by bylo možno využít této zkušenosti musíme si taky uvědomit, že Portugalsko bylo důležitou zemí, kam šly prostředky z fondu eh, pro soudržnost. Jak si myslíte, že je možné využít těchto zkušeností, jak pedagogických, eh, tak jiných, eh, při kontrole vydávání investic z rozpočtu. Jakým způsobem mohou národní účetní dvory pomoci ve zlepšení implementaci, čili čerpání evropského rozpočtu. I když nařízení se dělají a pravidla se dělají v Bruselu, implementuje se rozpočet z velké části členskými státy. Čili to byla moje první otázka. Za druhé, jakým způsobem se domníváte, by bylo možno zlepšit eh, situaci, kterou máme dnes, eh, když se jedná o rozpočet, který vyžaduje spolufinancování. A to máme v mnoha případech, že tedy Brusel zakazuje veřejné zadlužování díky tomu slavnému paktu stability, ale na druhé straně stvrzuje dohody o programech, které zakotvují v sobě nezbytnost spolufinancování jednotlivých členských států. Děkuji vám. Paní poslankyně Senders, děkuji vám za vaše otázky. A odpovím ve francouzštině, dovolíte-li mi. Já sice rozumím španělštině, ale netroufám si jí hovořit. Mikrofon, prosím, pěkně. Ta první otázka, jakým způsobem jakou roli mohou hrát jednotlivé národní účetní dvory při lepším čerpání evropských fondů, řekl bych na prvním místě, v zemi s hodním zkušenosti toho, co se stalo v mé zemi. Tato otázka tady není na místě v Portugalsku, protože Portugalsko má velikou úroveň, velikou míru čerpání prostředků z evropských fondů. V Portugalsku vždy existovala tato vysoká míra čerpání fondu, ale myslím si, že skutečně existují problémy v jiných členských státech, kde tato otázka existuje s tím velkým dopadem týkající se globálního využívání evropských fondů. Víme ku příkladu, že tady máme fondy, které nejsou opravdu využívány, ale to znamená, že Evropská unie nemůže rychle zareagovat na nějakou novou výzvu a otázku. To znamená, že vstupuje potom do určité těžkopádnosti využívání mechanismu, které Evropská unie má. A jakou roli mohou tedy hrát ty národní účetní dvory? To je otázka, kterou jste mi položila. Já bych řekl, a to souvisí také s tou otázkou, kterou mi položil pan Sarvama, ale na trochu jiné úrovni. Řekl bych, že tady existuje prostor pro rozvoj vztahů mezi Evropským účetním dvorem mezi národními účetními dvory, což jsou nejvyšší orgány kontroly v jednotlivých členských státech, plus také oblastí plánování aktivit auditu. A tato spolupráce je podle mého názoru tak důležitá, aby nedocházelo ke zdvojování úloh, ale také proto, aby účetní dvůr mohl mít více prostředků, které by se věnovaly na nové cíle, které musí hledat. Bude-li tedy lepší spolupráce především na úrovni plánování aktivit auditů mezi Evropským účetním dvorem a Eh, nejvyššími dozorovými orgány ve členských státech. Domnívám se, že bychom mohli dospět k získání nového prostoru pro lepší využívání fondů. A především vezmeme-li v úvahu, jaké sítě eh, tady existují mezi jednotlivými nejvyššími dozorčími orgány. Eh, nemělo by to být nahlíženo jako pyramida, ale jako zasítění. A tato síť by znamenala, že by si navzájem mohly jednotlivé národní účetní dvory pomáhat v tom, aby přebírali od sebe osvědčené postupy a mohly lépe využívat evropské fondy, protože tady máme nejrůznější zkušenosti v jednotlivých členských státech s čerpáním fondu. Já nevím, eh, madam, zdali jsem odpověděl na tu otázku, kterou jste mi položila. Co se týče vaší druhé otázky a sice aplikace fondů v případě, že fondy eh, předpokládají sdílený management mezi eh, evropskou úrovní a úrovní na členském státu. I tady je také jistě prostor pro Eh, spolupráci mezi evropskou a národní úrovní. Když to říkám, neříkám tím, že by se tady už neudělala žádná práce, na to bych rád tedy poukázal. Snažím se pouze říci, že bude třeba rozvíjet toto úsilí pro dosažení lepších výsledků protože já jsem dostatečně zkušený v této oblasti, abych věděl, že když, se, když člověk přijde do nějaké instituce, samozřejmě vstoupí do instituce, kde už se vykonalo mnoho práce, a také už zde byly um, analyzovány a objeveny problémy, ale když víme, jaké jsou problémy, můžeme lépe zohlednit možnosti spolupráce v rámci stávající sítě. Děkuji. Nyní má slovo Derek Vaughan, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poblahopřál. Eh, rád bych vám tedy poblahopřál k této prezentaci. Děkuji vám za to. Myslím si, že to bylo velmi dobré. A eh, také vám blahopřeji k tomu, že tedy máte nejdelší jméno ze všech kandidátů, které jsme tu doposud měli. Eh, trochu vám ho závidím. Já mám krátké jméno. A kromě toho vám také blahopřeji k vašemu životopisu, protože z něho vyplývá, že nemůžeme mít žádné pochybnosti o vaší nezávislosti ani o vašich zkušenostech z oblastí auditu a tak dále. To, eh, ten životopis je velmi působivý a Rád bych se vás tedy eh, zeptal na jednu věc. Vy určitě víte, jak tedy eh, účetní dvůr funguje, jak by měl fungovat do budoucna. My v tomto výboru eh, hovoříme o tom, jak bychom se tady mohli posunout od dodržování pravidel, ale abychom tady mohli měřit i takovéto věci, jako je výkonnost. Já si myslím, že to je dobrá věc a že bychom se na to měli více soustředit. Mě by zajímala jedna věc. Vy jste dlouholetý auditor. Tak co si o to myslíte? Pokud budete zvolen členem účetního dvora, budete tradičním auditorem, který se zabývá spíše dodržováním pravidel, a nebo budete spíše takovým reformátorem v Evropském účetním dvoře a budete se zabývat i jinými věcmi, jako je například měření výkonnosti nebo změnou e, způsobu, jak Evropský účetní dvůr funguje. Děkuji, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane Vogene. A Pokud jde o to moje jméno, tak v Portugalsku jsou naše jména zkrátka delší než ve Velzu. Můžeme mít tři jména a všichni v mojí rodině mají dlouhá jména. Já používám to první a to poslední, to je jednodušší, to znamená, že mi můžete říkat Joao Figueredo, tak to jsem to používal během své profesní dráhy. Vy jste se mě zeptal nějaké, na nějaké podněty, které bych mohl do budoucna zavádět nebo přednášet v Evropském účetním dvoře. Já se domnívám, že je tady tedy dlouhý dialog eh, v rámci výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Už jste o tom diskutovali mnohokrát. Četl jsem několik dokumentů a pamatuji si na dokument, který jste schválili v roce 2014, který se týkal budoucí role Evropského účetního dvora. A obávám se, že nebudu některak originální, protože vy o těchto otázkách eh, jste přemýšleli již tolikrát. že v podstatě není možné mm, položit na stůl mnoho nového, ale pokud se mě na to ptáte, tak bych řekl, i v portugalském parlamentu, když e, se mě ptali na budoucí roli Evropského účetního dvora, tak e, jsem na to odpověděl stejně, jako odpovím vám. Za prvé, Domnívám se, že musíme mít především na paměti to, že Evropský účetní dvůr je jedna z institucí Evropské unie. To je první věc. Druhá věc. Když přemýšlíme o současnosti a budoucnosti této instituce, tak si musíme uvědomit právě to, že to je jedna z institucí EU a jedním z hlavních problémů, kterým v tuto chvíli instituce čelí, je Eh, to, a jsou to tedy problémy, kterým čelí evropským, evropští občané. Já také evropským občanům, občanem jsem. Eh, je to nedostatek důvěry. A tím by se ty instituce měly zabývat. Měly by se eh, zaměřit na význam své vlastní práce a na její výsledky. Evropský účetní dvůr může přispět k tomu, že budeme posilovat důvěru v naše instituce. Může produkovat informace, které budou kvalitní, které budou přicházet včas a díky tomu se tedy posílí instituce, pardon, důvěra i v jiné instituce. To je tedy eh, věc, kterou musí mít Evropský účetní dvor na paměti. A druhá věc, co EUD může učinit, tak aby posílil důvěru občanů i v jiné instituce, než je on sám. My máme v tuto chvíli nějaké priority, ale zároveň musíme přemýšlet i o budoucích prioritách a musíme se zaměřit také na způsob fungování Evropského účetního dvora jako takového. Obávám se, že se asi shodneme na tom, že musíme i nadále eh, analyzovat strategii Evropa 2020, musíme také analyzovat víceletý finanční rámec a musíme se zaměřit na určité oblasti politiky, například bezpečnostní, migrační politiku, změny klimatu, boj proti ním. Pokud jde o budoucí priority, tak se domnívám, že to jsou dvě nebo tři hlavní myšlenky, které bych rád sdělil. Za prvé, rozpočet se musí soustředit na výsledky. My víme, že komise se tomuto tématu věnuje a domnívám se, že Evropský účetní dvůr musí stát za touto myšlenkou a musí podporovat veškeré snahy komise eh, v tomto směru. Evropský účetní dvůr musí být zastáncem vše, všeho, všech těch kroků, které komise učiní, pokud jde o to, aby finanční nařízení bylo pružnější, aby bylo více v souladu s priority EU, prioritami EU, musí podporovat veškeré snahy, které komise v tomto ohledu vyvine. Zároveň jsou tu ale tendence, na které musí Evropský účetní dvůr e, myslet a které se týkají jeho vlastního fungování. Spadá sem například otázka e, toho přístupu založeného na výkonnosti nebo nové produkty. Ty rychlé, takzvané rychlé zvláštní zprávy nebo eh, geografické zprávy a tak dále. To jsou věci, o kterých jsme tedy již eh, diskutovali, o kterých, jsme, o kterých jste diskutovali i vy. Pokud jde o posílení dialogu s eh, výborem pro rozpočtovou kontrolu při plánování auditorských činností, já si myslím, že to není nic nového. Tyto myšlenky eh, jsou nepochybně předmětem reflexí a myšlenek všech členů Evropského účetního dvora. Pokud schválíte moji kandidaturu a pokud budu jmenován členem Evropského účetního dvora, budu za to všechno bojovat. Děkuji. Děkuji vám za všechny vaše myšlenky. Já si velice vážím vaší profesionální zkušenosti, protože jste působil na obou stranách. Na jedné straně plánování implementace, na druhá strana kontrola audit. Mm, takže jistě víte, jak skombinovat obě zkušenosti. My teď musíme přejít k hlasování za krátko, takže bych požádala našeho zpravodaje, pana Šoltese, aby ukončil, eventuálně máli ještě nějakou otázku. Děkuji vám za eh, vaše působivé představení se eh, co se týče vaší kandidatury, ukazuje nám eh, vaše zkušenost, jak hluboce chápete problémy a výzvy Evropského účetního dvora. A doufám, že budete moci použít osvědčené postupy z portugalského účetního dvora do Evropského účetního dvora. Ehm, třeba, že Evropský účetní dvůr není soudem jako takovým a vy jste profesí i soudce. A ehm, možná, že bychom mohli posílit tuto instituci, tak aby mohla fungovat jako skutečný soud, protože odpovědnost je nesmírně důležitá otázka, otázka skládání účtu. A v neposlední řadě se domnívám, že posílit, je třeba posílit roli Evropského účetního dvora a jeho vliv, zejména co se týče jeho doporučení a žádostí ze strany auditorů, aby to konečně bylo bráno vážně a odpovědně. Děkuji vám mnohokrát. Eh, doufám, že vás eh, brzy uvidím. A děkuji vám za vaše odpovědi. Máte-li cokoliv, co byste chtěl říct, si prosím pěkně. Já jsem řekl ve svých úvodních slovech, že je mi ctí a skutečně mi ctí být tu s vámi. Vy dospějete k vašemu rozhodnutí, vy jste eh, zástupci evropských národů, evropského lidu, budete hlasovat, já samozřejmě budu respektovat výsledek vašeho hlasování. Já jsem byl velice poctěn, že jsem tady mohl být a dovolte, abych také říci, že pro mě velkou ctí že poslední otázku položil člen parlamentu, který byl také býval, který je také eh, bývalým předsedou jedním z, vrcho, eh, z vrcholných dozorčích orgánů. Děkuji mnohokrát. Já se teď musím zeptat každého, eh, Pardon, musím požádat všechny, kteří nebudou hlasovat, kteří nejsou členy sekretariátu, asistenty anebo poslanci, takže navrhuji pětiminutovou přestávku abychom mohli velice rychle přistoupit k hlasování než až tedy všichni odejdou. Prosím pěkně, ujistěte se, že s vámi, že sebou máte hlasovat.